Jak víte, diskutujeme nová porušení lidských práv, demokracie a právního státu a nyní se jedná usnesení Evropského parlamentu o situaci na Maledivách. Nejprve dostanou slovo autoři tohoto návrhu usnesení. Pan Korao má slovo na minutu. Děkuji, pane předsedo. Maledivy to teď není jenom tato nádherná země modrých lagun a fantastických pláží, ale je to také místo, kde je porušováno mnoho lidských práv občané z Bangladeže a z Indii jsou zneužíváni a e, dostávají nízké mzdy za svou práci. Mnoho lidí e, je zavíráno neprávem, provozuje se tu náboženská netolerance a vůbec neexistuje žádná možnost veřejně diskutovat. Vláda porušuje své mezinárodní povinnosti neboť dochází k mučení, k ohrožování občanských práv, ale nejhorší porušení lidských práv je, že uvažují o zavedení trestu smrti. Eh, člensk, vyzýváme členské státy Evropskou unii, aby okamžitě prosazovala zrušení a ne znovu zavádění trestu smrti, protože to je nejzávažnější porušení lidských práv. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane Korao. A nyní má na minutu 30 slovo pan Lambert. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Tvořím z titulu předsedy delegace vztahu s Jižní Asii, která eh, začlenuje i Maledivy. Současná situace na Maledivách zbuzuje veliké obavy eh, když se díváme na snahy o znovu zavedení trestu smrti, která byla, eh, která byla provozována v 50. letech. Eh, ústava je deset let stará a vidí, vidíme, eh, jak tento náš parlament se angažoval v podpoře demokratického rozvoje. Ovšem věci jdou zpět, místo aby šly dopředu co se týče demokratické ústavy zaručující dělbu moci mezi eh, eh, prezidentem a justicí, což v současné době na Maledivách neexistuje. My chceme nezávislé soudnictví, kde se bude rovnoprávně snakládat se všemi občany a zatím nevidíme, že by tam byla schvalována, schvalovány takovéto eh, zákazy a dochází k porušování lidských práv jednotlivců i ze strany prezidenta všechny politické strany na Maledivách uznávají, eh, že justice na Maledivách se musí zlepšit eh, je nutno zlepšit působení právních institucí, když se podíváme, že kdo je eh, proti režimu je potlačován a občanská společnost nemá šanci se rozvíjet stejně tak jako demokratická opozice. Proto obsahu je usnesení také sankce, abychom Maledivy přiměli dát se na cestu pokroku, kterou jim přejeme. Děkuji mnohokrát a nyní má na minutu slovo paní Depre. Pardon, pan. Promiňte, já tady hm, zastupuji eh, pana kolegu. Eh, eh, pane předsedo, existují jedinečné události. Eh, velice často tady máme paranoidní situaci. Ti, kteří žijí, musí projít strašlivou zkušeností a to je případ na Maledivách. V roce 2014 se zavádí možnost zavedení trestu smrti od věku 17 let eh, a přitom mladiství je zavřen a poté má být popraven. Dochází tady k sankcím a k mučením, jinému, krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo trestání. Vyžadujeme, pane komisaři, komisi k tomu, aby tady tak také eh, zaručila, že dojde k výměně eh, cenných potraven, tak jak k ním teď dochází, ale abychom mohli také využívat Maledivy jako turistickou destinaci, musí tam být dodržována základní lidská práva. Děkuji mnohokrát a nyní předávám slovo panu Tanokovi na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. V roce 2008 byl Mohamed Našíd zvolen prezidentem Malediv, což ukončilo 35-letou diktaturu Jarmina Gajuma. Našíd stal na platformě podpory demokracie, sekularizace a právního státu. Našíd udělal mnoho, aby takový program i splnil a řešil kromě toho i dlouhodobé problémy tohoto malého ostrovního národa, kterému ten národ čelí kvůli kvůli obteplování a stoupající hladině moří. Našít byl nahrazen vlastně převratem, a dnes je ministrní hraničí Gajumova dcera a Abdullah Gajum je prezident. Dochází k obvinování opozičních figur od pana Našída dolů, ale vládní strana už teď zatýká dokonce i své členy na základě údajného pokusu o e, zabití stávajícího prezidenta. Omezuje se svoboda médií, svoboda schromažďování a vyjadřování. Gajum se zdá obnovuje jednostranický autoritářský systém na základě modelu svého nevlastního bratra a podporuje místní islamistické radikalistické síly. Dnešní usnesení vy, vy, vyzývá k tomu, aby Unie a členské státy zvážily implementaci cílených sankcí a zákazu cestování proti hlavním představitelům vlády a jejich finančním zástupcům. Cokoliv menšího bohužel nezajistí propuštění bývalého nového prezidenta Mohameda Našída a nepřinese to změny, eh, které tento malý stát tak nutně potřebuje. Děkuji. Děkuji, pane Tenoku. Eh, další autor, pan Kokan, má jim. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážený pane komisaři, situace na Maledivách je alarmující a to z třech důvodů. Za prvé, zhoršuje se situace demokratie, demokracie. Za druhé, nemáme nestrané státní instituce a za třetí politicky motivované případy, eh, například případ bývalého prezidenta Našida. Stávající potlačování základních svobod, včetně práv protestovat, vyjadřovat se, schromažďovat se, eh, svoboda přidružení nebo svoboda médií, to je alarmující. Děláme si také starosti o justici a její politizaci. Provádění procesu s bývalým prezidentem Našídem, myslím, tuto situaci dobře dokládá. Je zde jasná politická agenda a ten proces celý je zmanipulovaný. Proto je zde v této sněmovně tak e, široký konsenzus. Vyzýváme, aby byly, za, byly přijaty cílené sankce proti některým členům maledivské vlády a jejich podpůrce. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Další autorka je paní Veržia. Máte slovo. Eh. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. 2008 Maledivy zažili první demokratické volby ale to bylo ukončeno v roce 2012, kdy došlo ke státnímu puči. Od té doby byl odsouzen prezident za terorismus, je ve vězení. A je to, byl to proti zákonem, bylo to odsouzeno také Komisí pro lidská práva na OSN. Eh, bývalý prezident je nemocný a je třeba ho dovést do zahraničí, kde může být léčen. Více než 1700 osob je zadržováno ve vězení z politických důvodů. Moratorium na trest smrti bylo zrušeno a trestní odpovědnost eh, tomu začíná trestní odpovědnost zůstává poplatná tomuto moratorium. Podívejme se na to, co se díje v mladých lidí v Iráku a v Iránu. Tato země Maledivy závisí na turismu, zejména na evropském turismu. Vláda nedávno schválila vládu, která zakazuje veškeré odvolávání, možnosti odvolání opravných prostředků. Už se blížím k závěru. Zároveň v důsledku klim, eh, ohřívání klimatu začíná ke stoupání vody, eh, která eh, umenšuje pobřeží. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo pan Pancery na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme velice znepokojeni nedostatkem demokratické dodržování demokratických zásad a represe a zastrašování, ke kterému dochází ze strany potlačování občanské společnosti i OSN, Komise pro lidská práva, odsoudila státní puč a uvržení do vězení bývalého prezidenta. Je třeba zaručit legální a procesy za dodržování mezinárodních práv. Je třeba skoncovat s, jakými, s jakýmikoliv formami současného násilí a mučení je třeba okamžitě eh, eh, se snažit zavést nestrannou justici nezávislou na státě, aby mohla být dodržována mezinárodní práva. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a nyní si vyslechneme mluvčí za jednotlivé politické skupiny za Evropskou lidovou stranu. Má slovo pan Preda. Děkuji vám mnohokrát. Pane předsedo, když hovoříme o Maledivách, musíme si uvědomit, že už jsme to dělali, eh, když jsme poukázali na skutečnost, že situace se začíná více a více zhoršovat. Poté, co došlo ke státnímu puči a svržení bývalého prezidenta a jeho uvěznění, eh, bylo eh, zakázáno, aby měl domácí vězení, byť je nemocen. Eh, tento stát začal sice fungovat normálně, ale všechno bylo zničeno E, díky tomu, že se jedna jediná rodina chopila moci, pan kolega Kukan už na to upozornil, e, musíme navrhnout uvalení sankcí, abychom postihli ti, kteří se zasloužili o nekon, nemožnou situaci, potlačování, represe vůči opozity a uvězňování lidí, vůči kterým se nedodržují lidská práva. Děkuji mnohokrát a za socialisty teď hovoří na minutu pan Hovit. Prosím. Děkuji Stávající lidskoprávní situace na Maledivách není vůbec růžová. Zatýkání politických oponentů, zvláštní stav vyvolaný vládou, znovu zavedení trestu smrti, mizení žurnalistů, jako Ahmed Rilvan ukazuje, že demokracie zde opravdu nepanuje. Nejsou to bohužel pouze žurnalisté a političtí oponenti, kteří jsou ohroženi. Podle diplomatů malé divy vysílají do Iráku více bojovníků per capita než jakýkoliv jiný stát na světě. Je to více než 200 džihadistů z celkové populace zhruba 350 tisíc. A to je důvod si dělat starosti o stávající situaci. Objevují se zde e, možnosti zavedení práva šaria, zavádění trestů jako byčování. V posledním usnesení v dubnu 2015 jsme vyzvali SVČ a členské státy, aby vydali varování o situaci na Maledivách a aby zvažovali cílené sankce, pakliže lidskoprávní situace se bude i nadále zhoršovat. A ona se zhoršuje. Připravuje se popravčí komora pro minulého prezidenta Našída. Je potřeba, abychom svá slova doplnili i činy a abychom se zasadili o zlepšení lidskoprávní situace na Maledivách. Děkuji vám. Děkuji. E, tlumočníci mi tady signalizují, že hovoříme příliš rychle.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 Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že všechno již tady zaznělo. A pane komisaři, vy byste už měl být možná unaven tím, že neustále posloucháte totéž. Když v Evropském parlamentu všechny politické skupiny jsou si zajedno, není tady ani jeden jediný hlas proti, znamená to, že skutečnost je jaká je a mimořádně tvrdá. Já se tady nechci zmiňovat o islamistech, o znásilňování, porušování Eh, lidských práv, eh, na což poukázali již mi předřečníci. To, co chci říct, že nepřejdeme-li od proklamací k činu, tak tady děláme krásné retorické cvičení, eh, čili mm, zákaz vstup, měli bychom se zaručit o zákaz vstupu určitých osob do Evropské unie. A e, musíme si uvědomit, jaký turismus tam budeme provozovat. Měli bychom ho spíše zakázat, abychom této zemi ukázali, že třeba se změnit, ale není možné tady provozovat toto pokrytectví, říkat korektní věci a dělat nekorektní věci. A není paní Rivazi. Děkuji vám, pane předsedo. Jak to právě řekl můj kolega, když se podíváme na představu, jako mají evropští občané o Maledivech, tak si tady všichni myslí, jaká je to nádherná země, obklopená mořem s krásnými plážemi. Poté co prezident jediný, který byl zvolen demokraticky, je stále ve vězení. Proč? E, protože obvinil svého rivala, že instrumentalizuje islám Eh, podívejme se na to, že dokonce mladiství, kterým je 17, mohou být odsouzeni k trestu smrti, jakmile dosáhnou 18. roku věku. Ale co můžeme dělat? Já si myslím, že nejprve pro cestovní agentury by bylo třeba jim říci, už nenavrhovat tuto destinaci jako místo trávení prázdnin. Ať už turisté nejezdí na Maledivy, eh, jedině tak eh, můžeme upozornit eh, Eh, tamní vládu, že chceli rozvinout svůj režim, musíme my jim na ně uvalit sankce, aby se konečně pohnuli. Ale také proto, že my jsme druhým největším obchodním partnerem Malediv a musíme realizovat a uskutečňovat patřičná opatření. Uh, zmrazení jejich účtů eh, na evropských kontech a zakázat jim přístup do Evropy. Musíme přeci už něco dělat. Eh, Madame Paní Rivazi, je tady otázka, modrá karta pro vás. Prosím pěkně. Pan Černecký pani posel za přijetí mého pytania. gratuluję wystąpienia. E, děkuji vám, že akceptujete mou otázku. Já vám blahopřeji k tomu, co jste řekla, ale chci se zeptat na jednu věc. E, a musím připustit, že Ehm, to nevidím odpovězeno v této diskuzi. Měla by Evropská unie použít nástroj bojkotu turismu? Já s vámi souhlasím, že ano. Měli bychom vyvíjet tlak na vládu ekonomicky, to by byl jediný rozumný nátlak, jak se snaží přimět vládu, aby změnila svou politiku. Naprosto souhlasím, že to byl smysl eh, toho, co jsem řekla. Máme tady taky odpovědnost, když my budeme jezdit na Malediv a víme, jak tam obyvatelstvo trpí, no tak, tak za to spolu zodpovídáme. Cestovní agentury Eh, když navrhují cesty tam, je třeba jim říct ne, protože čím víc tam budete jezdit, tím víc budete posilovat stávající režim. Evropská komise také musí něco udělat. Existují-li tady obchodní dohody, no tak je třeba využívat článků v ní zakotvených, abychom způsobili, aby se věci pohly. Když nic neuděláme, stáváme se komplici celé této situace. Děkuji mnohokrát a teď má slovo pan Castol, Castaldo za EFDD. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, Maledivy se stávaly větším a větším peklem pro demokracii, lidská práva, politická práva represivní vláda, která se chová skutečně autoritářsky. Máme zde velice silnou politizaci justice, je zde korupce, netolerance a dochází už i k mučení, například tedy v podobě byčování jakožto trestu, který se má aplikovat. A to vše probíhá za mlčení veřejnosti. Naše cestovní kanceláře i nadále zobrazují Maledivy jako skvělou destinaci, ale bohužel tato skvělá destinace je skutečně peklem pro vlastní obyvatele. Samozřejmě důležité téma zde je i změna klimatu. Je to něco, co chtěl pan Našít řešit, ale on je bohužel teď ve vězení. Je potřeba, abychom my co nejdůrazněji reagovali proti všem, kteří takto ohrožují právní stát. Je potřeba zmrazit eh, těmto představitelům majetek a zakázat jim cestovat do Evropské unie. Je potřeba, abychom zajistili,

de represiune împotriva oponenților politici la intimidarea mass Děkuji vám mnohokrát. Situace na Maledivách je skutečně katastrofální. Zdá se, že zde je stále větší tendence uchylovat se cestou autoritářství. Jsou pro nás sledovány eh, všechny eh, možné aktivity občanské společnosti. Eh, byl odstraněn prezident, který byl zvolen v demokratických volbách, byl odsouzen na 13 let a byl odsouzen za terorismus je tady celá řada dalších vězňů, a byl, která byla odsouzena, aniž by tady byly respektovány mezinárodní standardy a e, zatím tady vůbec nedochází k transparentním procesům v oblasti justice. Je třeba, abychom hráli proaktivní roli a ovlivnili mezinárodní hnutí a také Maledivy, aby konečně zavedli pra, státní právo. A teď má slovo pan Polčák na minutu, prosím. Mě skutečně velkou hrdostí ta neuvěřitelná jednota, která je slyšet z tohoto eh, parlamentu a děkuji vám kolegové za to. Já bych si dovolil eh, začít eh, své vystoupení citací toho co řekl odvolaný nebo uvězněný prezident Našít v únoru tohoto roku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 i ten náš vzkaz eh, nejen na maledivy ale i našim vlastním evropským občanům. já bych si dovolil ještě citovat jaké konkrétní eh, svobody jsou nyní pozastaveny na maledivách je to svoboda konat to co není zakázáno ochrana soukromí je pozastavena právo na stávku svobody shromažďování svobody pohybu a to vstupu na ostrovy i jejich opuštění ochrana před bezdůvodným zatčením a vazbou zabavení majetku všechny tyto svobody jsou eh, zastaveny a eh, měli by být evropští občané o tomto informováni když na tyto ostrovy jezdí. jinak se připojuji k volání po zavedení sankcí a eh, suspendaci obchodních dohod. děkuji. Hmm. pane polčáku máme tady pro vás otázku souhlasíte s tím přijímáte ji? dobrá. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl kolegovi říci, že to vidím stejně jako on, ale nyní k otázce. V Evropě stále říkáme lidská práva, musíme bdít nad jejich dodržováním, ale co je s Čínou? Tady máme téma trest smrti, nebo jak se chováme k Saudské Arábii?

jsme se dostali k postupu Catch the Eye. Pan Marias na jednu minutu, prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, malé divy, to je takový ráj na zemi pro turisty, pro Američany, Evropany. Ovšem v podstatě v lidských právech je to pekelná země. Prezident vyhlásil výjimečný stav, který byl ukončen pouze díky diplomatickému tlaku. Nový režim na Maledivách je od roku 2008, je velice křehký. Vidíme zde velikou hrozbu džihadistů v této zemi. Stav, nouzový stav, který výjimečný stav byl, prohlá, byl vyhlášen eh, po mnoha demonstracích proti vládě, protože bývalý prezident byl uvězněn. Evropské země by se neměly sice míchat do vnitřních zemí jiné země, ovšem pracovní práva lidu na Maledivách musí být respektována. Naši občané musí vědět o tom, že tyto ideální pláže na Maledivách jsou pouze opravdu pozlátkem, jinak je tam chudoba, sociální vyloučení, islámský stát a dokonce šaria. Prego, Claudia. Předseda přerušuje a nyní na jednu minutu Dámy a pánové, pokud jde o politický zásah do justice v této zemi, podkopává to justiční systém. Na Maledivách vidíme, že dochází k zastrašování oponentů. To vše přispívá k nestabilitě této země. Navíc se zdá, že lidská práva Maledivanů jsou pošlapávána a je zde riziko dalšího zhoršování situace. Vláda není schopna zastavit tento trend. Lidská práva bohužel jsou neustále porušována celé této země a proto jsem nesmírně zneklidněn těmito praktikami neustálým autoritářským režimem, násilné používání násilí ze strany policie, která by měla chránit mírové demonstranty proti gengům. Měli bychom pozorně sledovat politickou situaci na Maledivách a hrát proaktivní roli při zvyšování stability, posilování demokracie a právního státu, jakože plné respektování lidských práv a základních práv v této zemi. Děkuji. E Děkuji a nyní má slovo pan komisař Stylianides, prosím. Uh, uh, Já uh, tady mm, mluvím jménem svého kolegy předsedy, který nemohl přijít na dnešní diskusi. My dnes jednáme o mm, situaci v lidských prostě lidských práv na Maledivách. Dovolte, abych um, um, potvrdil eh, situace, která souvisí s CAP 21 v Paříži, která proběhla. Je to příklad role, kterou se hrály Maledivy v mezinárodním společenství. Ale Mm, poslední diskuse v Evropském parlamentu o situaci lidských práv na Maledivách proběhla v Dubnu. Těchto posledních osm měsíců ehm, mm, jsme byli svědkem toho, jak vláda země dělá politiku, která ji bude izolovat od mezinárodního společenství. Politiku, která vrací zpět pokroky v oblasti svobody a demokracie. um, rostoucí netoleranci vůči opozici, uh, proti svobodě projevu, což vyvolává klima um, strachu, ve kterém se objeví radikální lizační tendence, persekuce, věznění opezi, opozičních uh, osobností podkopávají kredibilitu vlády Neexistující nezávislost justice vyvolává otázku o právním pochybnosti o právním eh, státu, eh, dále eh, velké problémy vyjadřuje nejenom Evropská unie, co se týče politického zasahování do justice, mm, neústavní interpretace zákonů a za třetí celkové změny ústavy, které mají konsolidovat moc. Vláda musí rychle napravit nebo eh, tyto uh, problémy, obnovit vládu práva. Skutečná nezávislost justice je zásadně důležitá pro zachování důvěry v systém a rovné zacházení všech občanů Malediv Pozitivní na druhou stranu je, že Maledivy de facto eh, aplikují moratorium na eh, výkon trestu smrti. My vyzýváme orgány, aby to zachovali za všech okolností, především v případech, kde eh, se to týká aktivistů, obhajců lidských práv a aby tu praxi úplně zastavili. Evropská unie chce Eh, aby toto bylo naprosto jasné, jinak by došlo k výrazné překážce ve stazích z EU, kdyby Maledivy začaly obnovovat výkon trestů smrti po 60 letech moratoria. To by byl krok zpátky, kterého by si evropská veřejnost všimla. Evropská unie je stále více znepokojena rizikem radikalizace na Maledivách a počtu Maledivanů, kteří se připojují k Dájiš a dalším fundamentalistickým skupinám v Syrii a v Iráku. EU je připraveno spolupracovat s vládou Malediv a obhajovat základní hodnoty demokracie, lidských práv a právního státu, ale je odpovědností maledivské vlády, aby byl zajištěna bezpečnost Um, stovek tisíc turistů, kteří nyní uh, každý rok toto souostroví navštěvují. Vláda akceptovala nabídku EU na vyslání právních expertů, kteří by posoudili legislativní rámec uh, a implementaci nového trestního zákoníku. My doufáme, že to osvětlí ty oblasti, kde by bylo třeba zlepšit respektování právního státu v souladu s mezinárodními standardy. Pokrok v oblasti eh, právního státu může být, by měl být důležitým krokem pro vládu, aby ukázal ochotu spolupracovat s mezinárodní komunitou v kritických otázkách demokracie a lidských práv. A mm, doufejme, že to uvidíme v praxi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu komisaři Strianidesovi. Vy zůstáváte mezi námi i pro další rozprávu. Byly předloženy, bylo předloženo sedm návrhů usnesení.